Dobrý večer, kolegové. Zahájíme schůzi. Omlouvám se, že máme schůzi až v 9 hodin večer, ale pokud je mi známo, nebyla žádná jiná možnost. Takže začneme. Eh, můžeme přijmout pořad jednání? Pakliže nejsou žádné návrhy na změnu, je tento přijat druhý bod, sdělení předsedkyně. Doporučení koordinátorům. Na schůzi 15. května koordinátoři rozhodli takto, že bude zrušena předběžně předpokládaná mise do Rumunska, že se uspořádá výměna názoru s Open Society Foundation ohledně situace muslimek v Evropě a to na jedné z příštích schůzí výboru FEM. Že bude připravena otázka k ústnímu zodpovězení na téma práva žen na západním Balkáně někdy na začátku roku 2019 a že to bude alokováno frakci SAD. A že téma eh, Mezinárodního dne žen příštího roku bude participace žen v politickém rozhodování. Dále vítáme nové členy výboru FEM, a to konkrétně pana Jose Ignacio Fariu z frakce EPP, který se k nám připojil jako náhradník. A tím se dostáváme k elektronickému hlasování Čeká nás velice zajímavé téma vyvážení pracovního a soukromého života pro rodiče a pečovatele, přijetí návrhu stanoviska. Navrhovatelkou stanoviska je Agněška kozlovska rajevič přičemž teď se pustíme do hlasování. Doufám, že jste všichni připraveni a máte všichni své kartičky. A vy jste ji zapomněla. Aha, zapomněla. No tak si někomu zavolejte, ať vám ji přinesou. No, každopádně my začneme. Návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 32 pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 22, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 29, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 30, pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 327, říkám to správně. Ne, 326, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete kontrolu? Bylo to velice jasné, ale eh, ještě jednou zvednutím ruky, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 325 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale toto zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 272, 273. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola? Dobře, kontrola 272, 273, zahajuji hlasování, konec hlasování, přijato. Návrh 16. Pro? Proti? zdržel se. Kontrola čísla 16, prosím, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 334 pro, proti, zdržel se, kontrola prosím, 334, zahajuji hlasování, konec hlasování, Zamítnuto. 333. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola, dobrá. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32 pro Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 33. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 34. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 35. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 36. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 375 pro, proti, zdržel se, přijato. 376 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 377 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 378 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 157 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh na kompromis 39, říká paní předsedkyně, a omlouvá se návrh 21 pro, proti, zdržel se. Kontrola návrhu 21, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 399 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 40 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 422 říká paní předsedkyně. A omlouvá se návrh 419 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 422 pro, proti, zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. A teď hlasování končím. Zamítnuto. Návrh 423 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 41 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 24. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh. Chcete kontrolu? Takže 24. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 456 a 457. To odpadá. Aha. Návrh 430 pro, proti, zdržel se, přijato. 434 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 420 400 435 a 437 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 440 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 442 pro, proti, zdržel se. Kontrola dvojky Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 443 pro, proti, zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola 25. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 445. Pro, proti, zdržel se. No, kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 444 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 26 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Takže kontrola 26. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 447 pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 448 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 42 a 43. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato, návrh 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 454. Pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 45 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 468 pro, proti, zdržel se, kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 471 pro Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 472 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 1 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 38 pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 39 a 40 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 3 pro proti, zdržel se, přijato. Návrh 56, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 58, říká paní předsedkyně pro. Návrh. A omlouvám se. No jo, víte, je skoro 10. Takže návrh 58 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Návrh 59 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 65 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 98 pro. A to odpadá. Kompromis 5 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 7 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 95 pro, proti, zdržel se. Kontrola 95. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 96 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11, říká paní předsedkyně. A ne, kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 159 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 156 pro, proti, zdržel se kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 170 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 183 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 100. Chcete kontrolu? 189. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 190 pro. Proti. Zdržel se. 190. 190. Návrh 190. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 193 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 197 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 198 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kontrola 198. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 199 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 199, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 202, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 200, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 201, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 204, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 205, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. 205, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 206. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozdějovací návrh 211, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, A ještě se budeme muset vrátit na stranu 26. K pozněmocímu návrhu Čtyřista padesát šest. Dvacet šest, dvacet sedm. Ještě jednou to číslo. 456. Po pozněvacím návrhu 24 máme pozněvací návrh 456 a 457. Takže 546, 547, kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. 5, ne 4,56, 4,57. Zamítnuto. A teď pozněvací návrh 457. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď konečné hlasování. V pozměněné verzi, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce a knižce Kozlovské Révič, všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Takže toto je stanovisko našeho výboru. Teď nás ještě čeká hodně práce ve výboru MPL. Takže ještě jednou vám děkuji teď. Další schůze 20. června 9 hodin. Děkuji a přeji vám hezký večer. Uvidíme se zítra. Dobrou noc. To ono.